a já podepíšeme sedm legislativních aktů podle článku 74 eh, jednacího řádu. Eh, názvy těchto eh, textů budou zveřejněny v zápisu z dnešního jednání. A nyní můžeme přejít k našemu pořadu jednání.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 Přečívko vypoví se pan Weber. Bardzo. Děkuji mnohokrát. A nyní eh, hlasy proti. Je to tak, že zrání plodů je rozdílné a já mohu říci za naší frakci, že náš plod už je zralý a proto si přejeme, aby tato zpráva Galo byla odhlasována a abychom tento bod uzavřeli. Děkuji bardzo. E, proszę państwa. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. A nyní budeme hlasovat. Kdo je pro návrh eh, frakce zelených a socialistů a demokratů v tom smyslu, aby se odložila zpráva paní Galo. Prosím, zvedněte ruku, děkuji mnohokrát. Kdo je proti? Musíme to ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Takže návrh prošel. Takže zpráva paní Galo bude odložena na příští plenární zasedání. Co se týče úterý a středy, tady není žádný návrh ohledně změn a co se týče čtvrtku, ECR navrhuje, aby se projednaly případy porušování lidských práv ve čtvrtek odpoledne, a to následujícím způsobem. Je zde návrh, který se týká Zimbabwe, Venezuely a Severní Koreje. Je tedy návrh obrátit pořadí. Pan Kalanan má slovo, prosím. Thank you, um... Děkuji. Pane předsedo, doufám, že to je nekontroverzní návrh. Chtěl bych pozměnit jenom pořadí. Ve čtvrtek odpoledne v rámci této diskuse bych chtěla, aby byla první bylo Zimbabwe, potom Venezuela a potom Korea. Nechci tím naznačit význam jednotlivých témat, ale naši členové by žádali, aby Zimbabwe bylo probíráno jako první. Děkuji bardzo. Přegłosujeme tą pro... Děkuji mnohokrát. Budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo by se chtěl ujmout ještě slova ve prospěch tohoto návrhu. Máte slovo. Grazie, presidente, come... Děkuji, pane předsedo. Tak, jak uvedl náš kolega, Nejedná se o navrhování dalších bodů nebo stahování bodů, ale jedná se pouze o změnu pořadí těch různých témat a z tohoto důvodu se domnívám, že tento návrh může být přijat. Děkuji. Je někdo proti? Chtěl by někdo hovořit proti tomuto návrhu? Máte slovo, prosím. E, pane předsedo, dovolte otázku na našeho milého kolegu. Pane kolego, řekněte nám prosím, proč je lehčí pro poslance přijmout tento návrh, tedy změnit toto pořadí. Pro které poslance je to lehčí? To je velice důležité kritérium pro rozhodnutí, takže opakuji znova. Proč? Jaký zvláštní důvod je pro to, aby se tento návrh přijal? Prosím, kolego, máte slovo. Uh, Pan Schulz mě dostal do nepříjemné situace, skutečně nevím, tuto žádost říkám jménem kolegů a někdo mě požádal, abych tedy vznesl tento požadavek, takže nevím. Jako vždy, to nejlepší, co mohu dělat vůči panu Šulcovi, je být upřímný. Proszę państwa. Dobře, dámy a pánové. Takže kdo je pro přijetí tohoto návrhu, prosím zvedněte ruku.